Right, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne. Vítám vás na našem jednání a především tady vítám pana komisaře Almuniu, se kterým bychom měli mít výměnu názorů. Mám tady seznam eh, schůzek, které jsme měli s eh, už předchozí komisařkou pro konkurenceschopnost Naposledy jsme se s panem Almunio sešli v březnu a to další setkání bude někdy v říjnu, takže se s vámi setkáme často. Jsme samozřejmě velmi rádi, že tomu tak je a já vám bez dalších eh, slov dám možnost eh, eh, promluvit a potom budeme mít otázky od našich členů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl využít těch 15 minut k tomu, abych pohovořil o zprávě o konkurenceschopnosti za rok 2009 a abych se s vámi podělil o svůj komentář k tomu, jaké byly hlavní cíle naší práce v posledních měsících. Když jsem byl tady v parlamentu na začátku našeho působení, na tom slyšení před chválením komise, tak eh, jsme už o podobných věcech hovořili, mezi tím jsem se setkal s mnohými z vás, s koordinátory především, mezi dobí. A samozřejmě Eh, pořád platí to, co jsem vám říkal už během svého slyšení, tedy že budu dbát eh, na to, abych s vámi vedl velmi otevřený dialog. Určitě to nebylo jenom zbožné přání, ale eh, prakticky jsem velmi ochotný se s vámi kdykoliv sejít, pokud to budete považovat za nezbytné. Nyní mi dovolte abych vám eh, popsal, co je obsahem každoroční zprávy o konkurenceschopnosti. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že hlavní zaměření této zprávy by měla být právě finanční a hospodářská krize a ty kroky, které byly komisí přijaty v rámci pravidel o státní pomoci, aby členské státy mohly zareagovat prostřednictvím svých národních plánů na krizi a přejmout restrukturalizační opatření nebo pomoci eh, zachránit eh, některé podniky nebo banky. A myslím si, že kroky, které jsme přijali, zafungovaly. Umožnili zabránit zhroucení našeho finančního systému, také nám tato opatření pomohla se vyhnout eh, soutěži v dotování nebo v dotacích mezi členskými státy. Snížili jsme narušování hospodářské soutěže a snížili pobítky pro nadměrná eh, nadměr nebo příliš riskantní kroky. Samozřejmě, že komisi jde především o to, aby naše banky byly co nejzdravější, a aby jakékoliv eh, záchranné balíčky, eh, které jim byly adresovány bankám, se eh, vrátily v podobě restrukturalizačních plánů a také, aby banky zaplatily za chyby, kterých se dopustily v minulosti. A také, abychom nedopustili takzvaný morální hazard, který rozhodně podporovat nechceme a víme, že ten hrozil během této krize. Při našem eh, schvalování záchranných opatření jsme se zaměřovali na střednědobý výhled a já mám v úmyslu i nadále uplatňovat tento pohled do budoucna a čím dál tím více se zaměřovat na strategii výstupu eh, z těchto opatření. A to jsem tady říkal před několika měsíci, to je moje největší priorita. Výstup z krize znamená dvojí. V první řadě je to využití nástrojů hospodářské soutěže pro obnovení dynamiky hospodářského růstu, abychom z této krize vyšli lépe vybaveně a silnější a měli udržitelnější eh, hospodářský růst. A dále jde o to, aby naše banky ozdravily a přijaly restrukturalizační opatření, která by měla, měla tyto cíle naplnit. Výstup eh, eh, z těchto protikrizových opatření je také snížit závislost na eh, podpůrných opatřeních a to jak ve finančním, tak i v nefinančním sektoru. Ve finančním sektoru tady jde zejména o to, aby finanční ústavy a především banky nezávisely na státní podpoře po dobu delší, než je nezbytně nutné. A aby se sami financovali prostřednictvím finančních trhů. Naše poslední srovnávací tabulky týkající se státní pomoci z letošního jara ukazují, že na konci roku 2009 výrazně pokleslo využívání vládních eh, zárok ve finančním sektoru. V prvním čtvrtletí roku 2009 vládní záruky představily 30 v průměru eh, celkového financování bank. Na konci roku 2009 tento údaj eh, klesl až na 4 tento trend samozřejmě chceme co nejvíce povzbudit, proto jsme přizpůsobili naše pravidla eh, týkající se státních záruk pro bankovní sektor a od července tohoto roku ty banky, které nadále používají eh, státní záruky, budou muset eh, platit vyšší poplatky v závislosti na své úvěru schopnosti. Takže banky, které i nadále budou spolehat na vládní záruky, budou muset předkládat eh, svůj plán života schopnosti. Samozřejmě, že musíme i nadále zohlednit problémy, které existují na trzích, eh, kde se obchodují státní dluhopisy. To bude mít samozřejmě dopad na fungování finančních trhů. A v této souvislosti bych chtěl dodat, že spolupracuji se svými kolegy Oli Rénem a Michelem Barnierem a snažíme se co nejlépe řídit tento výstup z krize a jeho načasování. Ale přitom i pohlížet eh, dále do budoucna a usilovat o co nejvíce koordinace na evropské úrovni a zejména povzbudit regulatorní reformu. Politika hospodářské soutěže hrála klíčovou roli při řešení krize Samozřejmě, že politika hospodářská soutěže, hospodářské soutěže nemůže dosáhnout všeho. A měli bychom se postarat o to, abychom měli správnou regulaci a aby hospodářská soutěž nebyla manipulována eh, pro kompenzování nedostatku účinné regulace. A nyní mi dovolte, abych pohovořil o podpoře reálné ekonomiky, tedy nefinančního sektoru. Členské státy mají přechodný eh, rámcový program, kterým umožňuje poskytovat příspěv úvěrům. Tento program by měl ukončit svou působnost do konce tohoto roku. Teď je ještě pořád příliš brzy, abychom rozhodli, jestli tento rámcový program by měl působit i po konci roku 2010. Myslím, že takové hodnocení, které samozřejmě provedeme, by mělo proběhnout během podzimu této chvíli konsultujeme se čínskými státy a se zainteresovanými stranami eh, otázku využívání této rámcové, tohoto rámcového programu. Vyhodnocujeme odpovědi eh, v rámci těchto konzultací. Já s vám neřeknu žádné tajemství, když vám prozradím, že odpovědi, které jsme dostali, se od sebe velmi liší. Pro mě je evidentní, Eh, dvojí závěr, že tedy v současných okolnostech musíme velmi opatrně postupně ukončovat ten výjimečný krizový režim, jak pro eh, finanční sektor, tak i pro reálnou ekonomiku. Druhá věc, která pro mě je evidentní, je to, že evropské ekonomiky eh, neobnoví svou konkurenceschopnost, pokud budou i nadále příliš dlouho spoléhat na státní pomoc. A proto bychom měli být velmi opatrní a měli bychom správně načasovat výstup z protikrizových opatřeních a rozhodnout, kdy budeme chtít tento výstup urychlit. Ale výstup je samozřejmě neodiskutovatelný. Známe argumenty, které říkají, že tato disciplína v oblasti státní pomoci ohrožuje evropské společnosti v globálním měřítku. Ale já s tímto argumentem nesouhlasím. Naše pravidla v oblasti státní pomoci zabraňují tomu, aby spolu státy soutěžily v míře dotací, které poskytují svým podnikům a tím zajišťujeme rovné podmínky pro všechny evropské podniky a současně je také pozbuzujeme k tomu, aby byly životaschopné a vytvářely pracovní místa a inovovali své postupy. Naše pravidla také pobízejí členské státy k tomu, aby poskytovaly dobrou takzvanou pomoc. A tato dobrá pomoc je pomoc, která přispívá k vytváření pracovních příležitostí, zlepšování regulačního rámce pro malé a středně velké podniky, eh, in, podpory investic do znevýhodněných regionů. Je to také pomoc, která podporuje různé eh, cíle, strategické cíle v oblasti například inovací a vědy a výzkumu, anebo která napravuje selhání trhu. Tedy jinými slovy, tím podporujeme eh, projekty, které jsou nadměrně inovativní a riskantní, aby si byli schopni najít sami financování na soukromém trhu. Taková pomoc může pomoci evropskému průmyslu eh, zvýšit svou konkurenceschopnost a nastartovat hospodářský růst. Současně naše pravidla brání členským státům, aby poskytovali špatnou státní pomoc eh, neefektivním a nekonkurenceschopným podnikům, které představují zátěž pro eh, veřejné rozpočty, protože veřejné rozpočty eh, teď zápasí s velkými deficity a musíme je redukovat. A teď k oblasti um, fúzí a, a protimonopolních opatření. My jsme se e, také potýkali s argumenty v loňském roce, že bychom měli polevit v této oblasti a e, snížit úroveň našeho dohledu v této oblasti a já i s tímto argumentem nesouhlasím. Myslím si, že by to bylo nesprávné. Rozhodně by to nebylo v zájmu naší ekonomiky, bylo by to v zájmu pouze těch, kteří regulace a tato pravidla porušují. Rozhodně by to nebylo v zájmu evropských občanů, kterým bychom my měli eh, sloužit. Monopolní chování kartelů a zneužívání dominantního postavení na trhu škodí spotřebitelům, protože to vede eh, ke zvyšování cen a zabraňuje to vstup novým podnikům na trh. Možná, že to je kolikrát velmi výhodné pro společnosti v době krize, ale musíme si vědomit, že takové jednání pouze odkládá restrukturalizaci a napomáhá zachování eh, neefektivních podniků. Dále máme systém kontroly fúzí neboli slučování podniků. Tato krize rozhodně nemůže sloužit jako výmluva pro vytváření společností s dominantním postavením na trhu, které by mohly zabraňovat svým eh, konkurentům vstupovat na trh a mohly by zvyšovat ceny. To by rozhodně Evropu neučinilo více konkurenceschopnou. Měli bychom se postarat o to, aby se vždy v případě fúzí do popředí dostala strukturální řešení, která chrání spotřebitele a která napomáhají eh, jejich zákazníkům a malým a středně velkým podnikům. V loňském roce jsme také se snažili zabránit tomu, aby malé a středně velké podniky nesly největší zátěž krize, proto jsme se rozhodli bojovat proti kartelům a proti podnikům, které zneužívají dominantní postavení na trhu a Přijali jsme celou řadu rozhodnutí, které se týkaly takového zneužití v důsledku našich šetření. Bylo to eh, v sektoru informačních technologií, týkalo se společnosti Intel, Microsoft, Rambus a také se to týkalo energetiky. Tady eh, jsme vystoupili proti společnostem RVE a GDF. Stejně tak jsme provedli několik eh, šetření v oblasti elektronických komunikací a finančních služeb. Eh, u kartelu jsme přijali šest rozhodnutí a uložili pokuty ve výši 1,62 miliard eur celkem 43 podnikům. Mnoho těchto kartelů mělo mezinárodní dimenzi a my jsme velmi úspěšně spolupracovali s eh, úřady na ochranu hospodářské soutěže ve Spojených státech, v Japonsku a ve Švýcarsku. V tomto roce Teď hovořím o období od 10. února, kdy jsme my začali naše funkční období. Jsme přijali eh, rozhodnutí proti velkému kartelu, který zahrnoval výrobce paměťových čipů. Tyto společnosti musely celkem zaplatit eh, pokuty ve výši 331 milionů a další případy se ještě rozhodují. V důsledku krize jsme také byli svědky svědky výrazného nárůstu podniků, které argumentují tím, že nejsou schopny platit takové pokuty. Je to samozřejmě eh, kritická věc pro malé nebo středně velké podniky, které mají pouze jeden omezený sortiment. A my se tomu stavíme na základě dvou zásad, tedy že bychom měli eh, zachovat eh, odstrašující účinná opatření proti takovému jednání, ale současně také víme, že nemůžeme vynucovat protimonopolní pravidla, která povedou k, k eh, likvidaci podniků. A já jsem informoval kolegium komisařů minulý týden o tom, jakou metodiku používáme pro řešení těchto situací, kdy podniky nejsou schopny platit eh, pokuty, které jim uložíme. A je to všechno v souladu se zásadami, které byly přijaty v roce 2006 a snažíme se vyhovět dobře odůvodněným žádostem o prominutí. Eh, ta, tak tyto žádosti se musí odvět od skutečnosti a od naší metodologie, kterou jsme dále doladili. Díváme se na likviditu, na aktiva podniků, na postavení mateřských společností, tak, abychom mohli vyhodnotit jejich celkovou situaci podniky, které eh, vyhoví těmto podmínkám, eh, potom mohou získat eh, snížení pokuty na vhodnou úroveň, která by omezila jejich omezila riziko bankrotu. V každém případě takové případy musí být výjimečné. A teď pohled do budoucna. Naším hlavním cílem je vynucování pravidel, a jak víte, o našich postupech se v posledních měsících hodně diskutovalo. Já jsem se věnoval velkou pozornost eh, této diskusi a i nadále to budu sledovat eh, s velkou pozorností. Myslím si, že náš administrativní systém, který komisi dává povinnost jednat jako nezávislý a nestraný orgán, má velké výhody. Samozřejmě, že můžeme vždy zlepšovat naše administrativní postupy, ale já si myslím, že eh, nikdo nemůže spochybňovat eh, výhodnost eh, systému, který v současnosti máme. V oblasti strategií má, pracujeme na dvou velkých iniciativách, které by měly být rozhodnuty v tomto roce a v příštím roce. Jsou to takzvané horizontální dohody Ehm, jsou to takzvané standardní eh, dohody a já budu mít ještě setkání s vašimi koordinátory v příštích měsících. A také eh, chceme iniciovat kroky v oblasti náhrady škody. Eh, k tomu jsme také zahájili konzultace se zainteresovanými stranami a budeme věnovat velkou pozornost zejména těm dohodám, které se zaměřují na zlepšování inovativnosti a konkurenceschopnosti našich podniků a projeví se v těchto standardních dohodách. Dále bych chtěl říci, že předtím, než zavedeme systém kolektivních žalob v Evropské unii, tak bychom si ho měli velmi pečlivě promyslet. A neříkám to pouze já, říká to také moje kolegyně Vivian Redding a e, k této tematice se bude konat také slyšení s Evropským parlamentem. Když se podíváme na některé rysy amerického systému kolektivních žalob, tak víme, že to může vést ke zneužívání prostřednictvím vedení soudních e, sporů, takže to může i uškodit e, spotřebitelům. A není to jenom otázka, která by se týkala hospodářské soutěže. Víme, že tyto případy se mohou objevit i v oblasti například ochrany spotřebitelů. A proto bude muset komise velmi pečlivě zvážit, jakým způsobem zavést konzistentní systém eh, kolektivních žalob. A předtím, než eh, učiníme takové rozhodnutí, tak se musíme dohodnout na společných zásadách, které by mohly platit ve všech odvětvích. A z toho důvodu společně s komisí eh, plánujeme veřejnou konsultaci, která by měla proběhnout během podzimu a po ní komise přijme eh, stanovisko, které, od kterého se potom budou odvíjet konkrétní legislativní návrhy. Jako například eh, rozhodnutí týkající se náhrady škody v případě eh, monopolu. Takže já si myslím, že jsme dostali výzvám, které vyplývají ze současné krize tím, že jsme implementovali velmi výjimečný rámec pro poskytování státní pomoci a také, že jsme se snažili o co nejúčinnější vymáhání politiky hospodářské soutěže a myslím si, že hlavní sdělení z první roku 2010 je to, že správná politika v oblasti hospodářské soutěže eh, je nezbytná, měla by pokračovat a měla by eh, brát ohled na potřeby podniků v tomto obtížném období, ale měla by také být citlivá k právům evropských spotřebitelů, kteří by měli mít přístup na svobodné a konkurenceschopné trhy. Děkuji, pane komisaři. Vím, že jste měl už chuť na kávu a nejspíš vám mezi tím vystydla. Bylo to tak dlouhé? Ne? Ale tady mám takhle dlouhý seznam tazatelů, kromě asi tak tří, se všichni chtějí zeptat. Čili mám tady celý seznam a navrhuji, abychom dali vždycky minutu na otázku a maximálně tři minuty na odpověď. A pokud budete zlobit, tak to budu se skupovat, ale bude to lepší, když to budeme moci brát po jedné z hlediska eh, odpovědí. Arlene McCarthy, Sanchez Sophie Belt, eh, Andreas Schwab, Uh, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Liam Huangot, Annie Podimata, Vicky Ford, Thomas Mann, Jürgen Kloot, Ramon Tremosa. Udo, you wanted to come in there, possibly, or oh, I'm not sure. You said Sanchez instead. Well, I have, I have about 120 questions, but... Uh, oh, okay. Mám tady asi tak 120 otázek, ale protože moje skupina je tady velmi dobře zastoupena, tak si myslím, že možná můj přítel Peter Simon se může zeptat a mě si můžete škrtnout. <coughs> Then we have Elisa Ferreira, uh, Mr. Karins and Peter Simon. Right. Okay. Right. So, so Udo, Udo has given up his place. Udo se svého jména vzdává. Jean-Paul, jste první. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Nejprve bych vám chtěl poděkovat eh, za eh, vaše vyčerpávající vystoupení, kde jste hovořil o všech těch věcech, které řešíte tento rok a které řešíme i nadále. Uh, Eh, děkuji, že zohledňujete problémy podniku. Potom mám tady otázku a nemusíte nutně odpovídat rovnou. První otázka. Hovořil jste o eh, sankcích v případě nějakých kartelových dohod a já vidím, že vaše stanovisko se mění, tak jak jste to předeslal. A mě by zajímalo, jestli pořád ještě se držíte myšlenky, eh, že základ pro výpočet sankce má vycházet eh, z mateřské společnosti a ne z té společnosti, která vlastně se dopustila toho přestupku. Potom druhá otázka, téma, které jste nezmiňovala, možná je to poněkud nové, a týká se to oblasti hospodářské soutěže v oblasti zemědělství. Víte, že společná zemědělská politika eh, se v tuto chvíli mění, jsou tady různé úvahy a jsou tady specifické otázky, které se týkají hospodářské soutěže v oblasti zemědělství, jak se se mají provádět pravidla eh, hospodářské soutěže. Někdy je to obtížné v zemědělské politice, ve společné zemědělské politice a proto jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste se tady nad tím zamýšlel, jestli bude eh, potřeba to ještě nějakým způsobem tam rozvádět. Děkuji. Je préfère eh, répondre immédiatement après chaque, chacune de questions. Eh, já tady budu odpovídat po položení každé jednotlivé otázky. Takže základ sankcí. Eh, tady máme pokyny pro rok 2006 a tam vlastně se to drží stále stejných kritérií. Jediná věc, která se mění, je, že teď tady máme krizi a tím pádem máme mnohem více případů dnes platební neschopnosti a proto musíme analyzovat eh, tou metodologií, eh, kterou jsem zmiňoval, eh, ty případy. Potom druhá otázka. Ano, Tady samozřejmě diskutujeme o politice hospodářské soutěže v zemědělství a především je tady také skupina na vysoké úrovni pro mléko. Tam byly předloženy nějaké závěry a já samozřejmě pokládám otázky různým eh, zástupcům různých odvětví a mému kolegovi a jde o to, že mě zajímá, jestli ta reforma zemědělské politiky se bude vlastně zbližovat, eh, bude zbližovat ten zemědělský trh běžnému trhu a jakým způsobem se tady mají tady aplikovat ty normy hospodářské soutěže. A já si myslím, že tady je každopádně potřeba přizpůsobovat pravidla hospodářské soutěže jednotlivým odvětvím zemědělského trhu, především například tady máme ty mléčné produkty a já jsem tady diskutoval s francouzským ministrem pro zemědělství a tam jsme řekli, že ano, budeme uplatňovat pravidla hospodářské soutěže, ale budou tady nějaké příklady, eh, které vlastně eh, bude potřeba, bude potřeba o nich informovat, o tom, jak je to v jednotlivých členských státech a Diskutovalo se o cenách mléčných produktů mnohem efektivnějším způsobem, tak aby to bylo vlastně příznivější pro zájmy producentů. Ale nemůžeme říci, že uplatňováním pravidel hospodářských soutěží vznikají nějaké problémy v jednotlivých odvětvích. Obvykle je to tak, že existují nějaké problémy v nějakých sektorech a potom se snažíme to politicky řešit, snažíme se vytvářet příslušné vhodné politiky, ale obecně to není otázka politiky hospodářské soutěže pokud jde o ten zemědělský sektor. Tam jde spíše o to, aby se to lépe zorganizovalo a aby se lépe zorganizoval jednotlivé etapy produkce, tak aby se eh, to vlastně vše eh, zharmonizovalo. Um, Pane komisaři, já velice vítám, že eh, chcete restrukturalizovat banky, ale navrhujete se zaměřit jenom na omezené, eh, omezení výplat eh, dividend u bank, které mají státní podporu. A proč nemůžete se také podívat na strukturu odměn pracovníků? Protože dochází k někdy k nadměrnému riziku, kteří na sebe berou. A, nebo tyto banky by měly nadále vyplácet velké prémie a na nadměrné platy a také bych vás prosila o aktuální informace o vyšetřování komise eventuálního zneužívání ehm, ehm, ehm, dominantního postavení čtyř velkých měn a také Irsko žádá o prodloužení záruk možná do září nebo do konce prosince roku 2010. A na jak dlouho bude možné prodlužovat tyto bankovní záruky do roku 2011, 12 nebo je to úplně nekonečné. Otázka odměn, ta není přímo otázka, kterou lze řešit prostřednictvím pravidel o státní podpoře. Tady se jedná o e, restrukturalizaci bankovních plánů, ale my tomu samozřejmě věnujeme pozornost v rámci našeho striktního mandátu. Nejedná se jenom o nás, jakožto ehm, portfolio, které má na starosti hospodářskou soutěž. Komise také zveřejnila doporučení ohledně odměňování v bankovnictví a to s přihlédnutím nejenom k nepříznivým ekonomickým důsledkům některých systémů, které eh, jsme viděli během poslední době, ale také s ohledem na etické problémy a politické problémy, které mají co dělat eh, s těmito nadměrnými odměnami, které vůbec nejsou vázány na eh, výkon dané společnosti, ale my tomu nadále věnujeme velkou pozornost a bude-li to vhodné, Ehm, co se týče diskusí a eh, závazků bankovních institucí ohledně restrukturalizace, pak my potom zvážíme, zda se nám bude zdát, že tedy jejich restrukturalizace neodpovídá patřičné restrukturalizaci a nezajišťuje schopnost příslušné instituce. Eh, co se týče eh, CBS, my tomu věnujeme pozornost, už jsem o tom hovořil, my věnujeme pozornost této části Eh, finanční aktivity. My velice eh, zblízka sledujeme tuhle věc a diskutujeme to prozatím, ale jsme ještě nezahájili šetření, ale velmi pozorně sledujeme, co se v tomto sektoru děje. Přičemž to neděláme jenom my, kdo máme na starosti hospodářskou soutěž, ale také můj kolega Michel Barnier se touto záležitostí zabývá a i nadále eh, s velkou pozorností sledujeme, co se děje v tomto sektoru ohledně Irska, jako je tomu v případě mnoha dalších členských států. V tom eh, dostáváme požadavky na prodloužení záruk, které byly schváleny, na, ty jsou systémy, které byly schváleny na začátku krize. Jak už jsem říkal ve svém vystoupení, my jsme stanovili určité rozdílné podmínky, které se týkají eh, minimálních eh, garantovaných cen. Tam, kde jsme zjistili, že nižší sazby vedou, že ty instituce, které mají nižší sazby, potom jsou vlastně v lepším eh, situaci a není to ale vlastně vůbec logické, že díky státní podpoře banky, které mají problémy, by vlastně měly lepší podmínky, za nichž by získávaly financování, než banky, které problémy nemají. Na to jsme přišli a napravili jsme to. A také analyzujeme okolnosti, které se mohou týkat prodloužení záručního systému. Obecně, pokud členský stát žádá o obnovu prolongace, tak v současné době umožňujeme eh, toto prodloužení zásadních záruk na 6 měsíců, to je obecné pravidlo. A v případě eh, Irska na konci září tohoto roku taková ta paušální záruka, která byla dána na začátku krize, to bylo tehdy, když eh, Irsko skutečně prožívalo velice hlubokou bankovní eh, krizi, tak tedy tato neomezená záruka na konci září pro Irsko vyprší. Děkuji. Antonem. Eh, Děkuji, pane komisaři. Něco k ekonomické situaci. Vy jste tady hovořil o tom postupném ukončování Eh, těch podpor, to jsou samozřejmě všechno dočasné podpory, které jsou poskytovány. A mě by zajímalo, jak to vypadá s transparentností. Je transparentnost v tuto chvíli zaručena, protože tu opravdu potřebujeme. Potom další otázka. Týká se spolupráce v těchto ekonomických aktivitách. Mě by zajímalo, jestli je vše v tuto chvíli nastaveno dostatečně tak, aby to opravdu přispělo k obnově hospodářství. Jak to vypadá se strategií 2020? Tady je to také důležité. A potom ke spotřebitelům. Tady bychom ehm, to měli sledovat horizontálně koncem podzimu bylo za, byla zahájena konzultace a mě by zajímalo, jaké jsou další kroky, které plánujete. Transparencia eh, Transparentnost, podpor. Ano, musím říci, že za obvyklých podmínek jsou ty podpory transparentní. Samozřejmě, že pokaždé je potřeba to nezávisle zkoumat, pokaždé, když eh, to poskytujeme, tak musíme zjistit, jestli je to vše únosné, potřebujeme spolehlivé informace a banky, se kterými eh, tady jsme v kontaktu, nám posílají informace, některé sice ne příliš ochotně, ale my na tom trváme. To je velice důležité pro plány restrukturalizace. A potom musíme postupovat individuálně a tam je také zajištěna dostatečná transparentnost. A než při té restrukturalizaci budeme postupovat podle jednotlivých bank, případ od případu, tak je třeba vytvořit eh, takovou celkovou transparentnost. A já si myslím, že v příštích týdnech tady bude vydána zpráva, kterou podporují také vlády a ta přispěje k transparentnosti eh, potom hospodářská obnova, ano, tady jsem hovořil o v úvozovkách dobrých a špatných státních podporách. Samozřejmě, že eh, když pouze hovoříte, tak ty uvozovky nejsou vždy úplně patrné, jako v písemném projevu. Zkrátka, tyto podpory musí být eh, velmi dobře nastaveny eh, a kvůli rozpočtovému kvůli rozpočtům tam je menší manevrovací prostor, je třeba vybrat priority a nástroje musí být velmi přesně přizpůsobeny tak, aby tady byl růst, inovace, aby se podporovaly ty regiony, které jsou spíše strukturálně slabší, aby se podporovaly podniky, školy a rizikový kapitál. Ano, tady je ještě mnohem větší zodpovědnost než dříve. My, kontrolní orgány, máme velkou zodpovědnost za tyto podpory. A samozřejmě musíme být přísnější, pokud jde o ty negativní vstupy eh, a potom musíme samozřejmě poukázat na to, že to neodpovídá smlouvě, pakliže tomu tak opravdu je. To, je, to se týká i strategie 2020. A tady jde o to, že nejen máme dělat konkrétní rozhodnutí, ale musíme také všechny zúčastněné strany informovat o tom, jak to vypadá, co je třeba vylepšit, jaké máme pokyny a z čeho vlastně ta naše rozhodnutí vychází. Třetí otázka. Horizontální e, veřejná konsultace nebo e, je to zkrátka naplánované na druhé pololetí a já tady nechci eh, se k něčemu přesně zavazovat, ale myslím si, že v druhé polovině roku potom budeme mít výsledky a až se potom eh, vše provede, tak bych chtěl kolegiu komisařů a vlastně i parlamentu a radě celou iniciativu předložit, iniciativu, která se eh, týká těchto věcí. Eh, děkuji, pane, paní předsedkyně, a vítám vás, pane komisaři, na první schůzce s tímto výborem. Jakožto zpravodajka pro, ke zprávě z minulého roku mám celou řadu otázek. První se spíše týká metody. Vy jste naznačil během slyšení a také jste to potvrdil dnes, že máte zájem na spolupráci s Evropským parlamentem. V březnu eh, jsme velkou většinou schválili usnesení k předchozí zprávě o hospodářské soutěži, to je celá řada velice specifických otázek a žádostí a byli bychom mimořádně vděční, kdybychom mohli na ně dostat odpověď, pokud možno písemně, abychom potom mohli vyhodnotit, co si komise myslí o našich požadavcích. Za druhé, když se podívám na letošní zprávu, pak eh, mně přijde nápadné, že je to v podstatě schrnutí akcí, které podnikla Evropská komise. Ale nevidím tady žádné hodnocení výsledků, jak to bylo všechno efektivní. Je otázka, kterou jsme kladli eh, vůči loňské zprávě. Chceme vědět, jaké jsou výsledky všech těch podnikaných opatření, protože potřebujeme vědět, zda naše politika funguje efektivně a víme, že toto je výlučná doména Evropské komise. Já se opravdu omlouvám omlouvám. Ale víte, my máme opravdu strašně málo času a jakožto zpravodajka bych přece jenom eh, chtěla pár otázek položit, jinak na ta diskuse nemá valnou cenu. Eh, paní předsedkyně, už to zkrátím. Potřebujeme tedy vědět, eh, jaká je efektivita a jaký je eventuální narušující účinek opatření státní podpory vůči finančnímu sektoru a také dočasný rámcový program pomoci. A vy jste říkal, že postupně Eh, po kouskách dostáváte čísla členských států, ale jak jsme zdůraznili v usnesení, opravdu dostanete všechna ta čísla členských států. Opravdu to bude eh, podstata pro rozhodování ano nebo ne, rozbit za to prodloužit nebo ne, protože členské státy budou mít jistě mít zájem na tom, aby se to prodloužilo, tak z čeho bude ta konečná analýza vycházet. Eh, pak bylo několik opakovaných se eh, požadavků po šetřeních jednotlivých sektorech. Chtěli bychom vidět, zda to komise udělá a pokud ne, tak proč ne. Děkuji mnohokrát. Nejprve k vaší první otázce pošlu odpověď na každou otázku, která tam byla vůči zprávě a udělám to opravdu písemně. Já tady mám velmi dobrý dokument tady u sebe, takže to bude velmi lehké eh, to přepracovat do dopisu adresovanému výboru. Ohledně zprávy z roku 2009. Vy se ptáte, proč tam chybí hodnocení. Nejspíš proto, že zatím ještě nejsme z toho venku. Zatím jsme teprve uprostřed používání tohoto nástroje, který byl zcela výjimečně přijat na začátku krize. Možná, že je na to ještě příliš brzy, bohužel, ale pořád je ještě příliš brzy, abychom vypracovali hodnocení, jak jsme s tímto výjimečným nástrojem zacházeli. Totež se týká narušujícího účinku státní podpory. Každopádně já určitě nenavrhnu eh, kolegiu eh, komisařů, aby naše rozhodnutí o postupném stažení eh, z tohoto výlučného režimu ve finančním sektoru a v rámcovém programu jenom na základě obdržených odpovědí. Z mnoha důvodů, jak jistě chápete, protože když se ptám členských států, myslíte si, že ten výjimečný režim státní pomoci by měl pokračovat pokračovat, tak půlka řekne ano, druhá půlka říká ne. A když se, se setkám, jak což bylo zrovna dnes, se setkám se zástupci organizace zaměstnavatelů z jedné členské země, která jasně řekla, prosím vás, udržte tady ještě na 100% ten dočasný eh, rámec, tak eh, zaměstnavatelská organizace říká, prosím vás, odstraňte to co nejdříve. Takže já vám spoustu eh, vstupů, je to trošičku taková stereo hudba, to já rád poslouchám, ale na um, Název uh, skladby je mojí zodpovědností a, po, um, a uh, odpovědností kolegy, a nebudou to uh, skládat členské státy. Ohledně šetření v sektorech, to je jistě určitě velmi užitečný nástroj. A někdy se to nedá dopředu ohlásit jak to bylo ku příkladu při šetření ve farmaceutickém sektoru. Začalo to šetření v terénu a musíme si dávat dobrý pozor na tom, jak používáme mož vlastní možnosti, abychom prováděli 3, 4, 5 šetření v sektorech z hlediska využívání lidských zdrojů. Musíme se zaměřit na ty sektory, které nám skutečně něco dají, kde nám to šetření skutečně něco dá, protože je to ehm, věc náročná na čas i na lidské zdroje, ale poslouchejte moji první poznámku, kdybychom to řekli ex ante, eh, že kdybychom rovnou řekli, že eh, tam budeme závažně věci šetřit, tak asi se toho mnoho nedozvíme. herr kommissar ähm, vielen dank! Pane komisaři, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že vy jakožto Eh, zodpovědný za politiku hospodářské soutěže v komisi, jste mnohem schopnější vysvětlovat vaše opatření, než tomu tak bylo v minulosti. A to je velice důležité právě nyní, kdy máme hospodářské problémy. Je důležité, jestli chceme i nadále si udržet eh, toto právo v oblasti hospodářské soutěže, ale to se podaří samozřejmě pouze v případě, že se nám bude dařit ty politiky správně vysvětlovat minulém týdnu jste prohlásil, že část, rozpočtová část těch, kdo kontrolují roz, vlastně hospodářskou politiku, vlastně se tady vyjadřují k té obtížné situaci a tehdy ve zprávě o hospodářské soutěži v roce 2008 jste předeslal, že chcete zvláštní ustanovení pro monopoly, a to souvisí s tou dříve položenou otázkou. Mě by, my jsme tady vždy hovořili o malých a středních podnicích a mě by zajímalo, jestli pokud jde o ty monopoly, tam budete mít nějaká zvláštní pravidla. Druhá věc, personální stroje u sektoru requiries, tak tam jsem nabízel, že u těch personálních strojů chceme podpořit vaše generální ředitelství, protože je pro nás velice důležité, abychom tady měli jasnou analýzu trhu, ale musí být k dispozici dostatek eh, pracovníků. A já tedy vycházím z toho, že budete moci eh, přání kolegyně v této věci splnit potom. Eh, z roku 2008 tedy zbyla ještě otázka, jestli 1 2003 bude muset být přizpůsobená eh, nové Lisabonské smlouvě nebo ne, protože například v některých oblastech máme problém, že vlastnická práva dotčených podniků, eh, kde jsou zajištěny eh, chartou základních práv, zatím vlastně v té poslední legislativě tak ušetřeno to není. Není to tak zajištěno, takže to je druhá otázka. I, I, to... Já se omlouvám, že na vás takhle spěchám ale kolegové, kteří přijdou na řadu na konci, mají stejné právo se ptát jako ti, na které přišla řada na začátku. Tak teď to bude španělské. Zaprvé s vámi souhlasím, když říkáte, že v této velice obtížné době z ekonomického, sociálního i politického hlediska je mimořádně důležité, abychom poskytovali maximum vysvětlení, co děláme, proč to děláme a jaké výhody to přináší. O to já se také snažím. Mimo jiné se snažím využívat příležitosti PR akcí a konferencí od té doby, co jsem převzal v únoru toto portfolio a dělám to minimálně jednou za týden, protože si myslím, že je to velmi zapotřebí. Ohledně eh, takzvaných eh, biznesů eh, money product, to jsou většinou ty drobné a střední podniky. Tady opravdu sleduji tuto věc velmi bedlivě. Máme tady současná doporučení pro uvalování sankcí a to se také uplatňuje. Už jeden takový případ jsme měli, případ D. Rams, to eh, bylo před několika týdny a eh, rozhodli jsme to na začátku, na za, vyrovnání, settlement, nevím, jak bych to řekl španělsky a budeme e, přijímat podobná rozhodnutí v následujících týdnech a v podstatě e, se budeme učit ze získaných zkušeností budeme dělat to též i u těch podniků, které tvrdí, že nejsou schopny proplácet, dělat plat, platit a budeme potom také eh, dolaďovat způsob výpočtu penále. Takže s tímhle už eh, pracujeme. Eh, tam, kde máme požadavky na to, eh, aby nemusel podnik platit poná penále, protože toho není schopen. Čili my prostě máme svůj základ, jak tohle počítáme. A eh, potom máme tady pana Sevkoviče, to mezi mými pracovníky, ten má na starosti lidské zdroje, můžete se zeptat i jeho. Já budu rád, protože já samozřejmě nechci žádat o další lidské zdroje veřejně, nechci o nic takového žádat, že kdyby tohle to veřejně dělali všichni komisaři, tak bychom byli jako naprosto rozladěný orchestr. Ale pokud byste něco takového řekli vy, tak určitě byste mohli lépe argumentovat, proč my bychom potřebovali další lidské zdroje. A k vaší poslední věci, pokud jsem vás dobře pochopil, ptáte se na eventuální dopad eh, implementace pravidel o hospodářské soutěži na základ, eh, v souvislosti s listinou základních práv. Když se podíváte na judikáty ze Štrasburku, a já jsem s tím měl párkrát co dělat, já tady samozřejmě nepůsobím jako právník, ale nemyslím si, že by tady měl být nějaký výrazný dopad, ale samozřejmě, že i toto budeme muset sledovat, jelikož je to věc velice důležitá. Silvi commissaire, nous sommes heureux de vous revoir. Děkuji, pane komisaři, jsme rádi, že jste opět mezi námi. Myslím si, že ten dialog je velice užitečný. To, co jste říkal Žánu Paulovi Kozésovi, pokud eh, hovoříte o tom, že v oblasti zemědělství tady vlastně nejde úplně o hospodářskou soutěž, tak s vámi souhlasím, ale hospodářská soutěž by nám měla pomoci k tomu, aby bylo více kupujících a Tady bych chtěla upozornit na jednu věc. Když je tady taková koncentrace nakupujících, tak já se nejsem úplně jistá, jestli tady opravdu máme eh, podmínky opravdu volné hospodářské soutěže, jak se říká. Eh, potom by mě zajímalo, jestli eh, tady byli jsme znepokojeni těmi zvěstmi, a já vím, že vy nemáte komentovat zvěsti, ale tak velmi často začíná nějaký průzkum. Finančníci se eh, setkali v New Yorku, aby se dohodli na spekulacích proti naši, naší společné měně. Nemáte pocit, že toto patří eh, také k těm nelegálním dohodám, kde by komise mohla alespoň podniknout nějaké kroky, aby jim naznačila, že to nejsou věci, kterých, které příliš eh, se nám líbí? Děkuji. Když jsem odpovídal vašemu kolegovi Gozesovi, tak jsem tím měl na mysli žádosti, které jsme obdrželi od eh, zemědělského sektora. Máte pravdu, že pravděpodobně eh, bychom možná měli se zabývat tím, jestli tady je problém s počtem kupujících. To je druhá strana té mince. Ale já jsem předtím hovořil o těch žádostech, které jsme dostali od výrobců. A došlo také k, ke zveřejnění údajů ze strany Generální pro hospodářskou soutěž o tom, eh, co je možné udělat eh, se zvýšením efektivnosti výrobců. Ten text není úplně právně závazný, je to spíše informativní a deskriptivní materiál, co by šlo udělat eh, pro zlepšení hospodářské soutěže v této oblasti. To ale samozřejmě neznamená, že budeme úplně ignorovat to, co se děje na druhé straně té rovnice. Samozřejmě některé národní úřady pro mm, kontrolu hospodářské soutěže znají konkrétní případy, které je potřeba sledovat. Nicméně podle mých znalostí jsme ještě v minulosti, nedávné ani v současnosti nenarazili na nějaké důkazy, které by vedly k potřebě otevřít nějaké takové šetření na evropské úrovni. Ale samozřejmě jsme v kontaktu velmi častém s národními kontrolními úřady, které se tomu věnují. A druhá otázka. Já se můžu obrátit v této souvislosti na americké úřady. Nejsem si jist, jestli to tam byl problém hospodářské soutěže, ale spíše možnost toho, že takové setkání by mohly odporovat našim směrnicím pro finanční trhy, ale to je samozřejmě eh, neodborný pohled na věc, je to pohled někoho, kdo pouze čte noviny. Kdybych si teď eh, dal eh, na hlavu tu ten klobouk eh, bývalého komisaře pro finanční a měnové záležitosti. Nemyslím si, že taková večeře finančníků by mohla být vykládána jako nelegální dohoda. Filip, děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, pane komisaři. Chtěl bych se vrátit k těm státním zárukám pro banky. Možná, že znáte některé problémy v této oblasti, nebyl jste moc konkrétní v tom, jak bychom mohli Eh, zabránit narušení hospodářské soutěže eh, v případě těchto státních záruk. A co si myslíte o negativním účinku těch nestandardní eh, rezervy, kterou používá Evropská centrální banka pro nákup takových cených papírů. A potom k jestli se chystáte provést šetření u uhelných dolů. A třetí otázka, vidíte potřebu provést si šetření u Eh, velkých supermarketů, na no, velkých obchodních řetězců, protože eh, ty by mohly být, eh, aspoň u zemědělských produktů, v dom, dominantním postavení na trhu. A za čtvrté se chci zeptat, jestli nezamýšlíte provádět šetření u některých fiskálních opatření členských států, které by také mohly mít negativní dopad na hospodářskou soutěž. Jak víte, my jsme přijali nevím, jestli to bylo na eh, konci roku 2008, začátku roku 2009, pokyny týkající se cen a záruk, které jsou kompatibilní s těmi výjimečnými opatřeními eh, v případě krize. A jak již bylo řečeno, tak tento rámec, tyto hlavní zásady, eh, znamenají, že potom se analyzuje, analyzují jednotlivé případy v rámci těch národních programů. A pokud existuje nějaký národní program, který není v souladu s těmito hlavními obecnými zásadami, které my jsme přijeli, tak je potřeba je adaptovat, aby těmto zásadám odpovídali, abychom zabránili narušování hospodářské soutěže. A potom eh, se analyzují konkrétní jednotlivé případy. My už jsme v celém řadě případů přijali eh, rozhodnutí, nicméně existuje pořád ještě jakási karanténa předtím, než eh, v příštích měsících bude možné formálně o tom rozhodnout. U, těch, u toho uhlí to není žádné šetření, to je něco, co se připravuje, je to nařízení o státní pomoci uhelným nebo těžebním společnostem. Má to být nařízení rady, ten návrh by měl být předložen za dva týdny a kolegium komisařů se tím eh, bude zabývat 6. července a poté, co to na, tento návrh bude přijat, tak může začít celá diskuze kolem tohoto legislativního návrhu. Bude si to samozřejmě vyžadovat jednomyslné schválení radou a parlament eh, potom má svou roli v celém tom eh, postupu. Nevím, jestli to bude stanovisko, ještě předtím, než o tom definitivně rozhodně rada. A samozřejmě pokud o tom chcete hovořit, tak o tom můžeme hovořit v okamžiku, kdy ten návrh nařízení bude formálně eh, představen. Co se týče těch eh, obchodních řetězců, tak tady jsem neříkal, že se nemusí provádět žádné šetření. Já jsem pouze nechtěl říkat, že budu dopředu ohlašovat nějaká šetření nebo nějaké kontroly, které by si vyžadovaly eh, inspekce nebo šetření na místě to by rozhodně nebylo moc rozumné, to asi uznáte, a nebylo by to moc elegantní, abychom dopředu oznamovali, že budeme některé podniky vyšetřovat. Ne. Eh, Během mého funkčního období jsme ještě nezahájili žádné sektorové, eh, žádná sektorová šetření, ale určitě eh, se k tomu dostaneme, protože v minulosti se to osvědčilo. A co se týče těch daní, těch fiskálních opatřeních, o tom jsme už se spolu několikrát bavili, my to pozorně sledujeme. Existují už judikáty v Evropské unii, o kterých eh, je možné diskutovat eh, se soudci při veškeré úctě. Jdem k tomu, že daně jsou národní záležitostí a tomu, že jich je celá řada, tak je možné přijmout rozdílnou úroveň těchto daní. Pouze tam, kde jsou harmonizované daně, tak je možné se na to podívat. A otázka je, jestli je to logické, nicméně takové judikáty existují a nemůžeme volně o tom rozhodovat. Pan Pankok, děkuji. Pane komisaře, já bych se chtěl vrátit k těm rozdílům mezi komisí a Francií eh, týkající se francouzských železnic komise požadovala po Francii změnu právního statutu této společnosti eh, s tím, že eh, ten současný statut může narušovat hospodářskou soutěž v případě eh, přijímání půjček od bank. Já myslím, že komise je tady maximalistická, protože když se podíváme na text smlouvy v této oblasti, tak se tady nestanovuje nějaká povinnost měnit právní statut společnosti. A já si nemyslím, že by to mělo být aplikováno ve stejném případě jako u privatizovaných podniků. A za druhé bych chtěl připomenout, že státní záruky pro veřejné podniky je možné zdůvodnit, protože ty se liší od eh, soukromých společností, protože mm, je možné poskytovat eh, právní záruky nebo státní záruky, aby byly zajištěné určité veřejné služby ve veřejném zájmu. A státní záruky mě jako socialistu rozhodně eh, nešokují, asi to nešokuje ani eh, golistu pana Gozese, ani liberály. Mohl byste nás ujistit, pane komisaři, že eh, komise se nebude pouštět do nějaké reformy veřejných služeb, tak jak nám to sliboval komisař Barně. Pardon, předseda komise Barso. Já jsem včera hodinu a půl nebo dvě hodiny uh, už hovořil v tomto parlamentu v sále, který je vedle o těchto otázkách. Pan Simon tam byl také. Ten by vám mohl říkat, eh, co si o tom všem myslí. Já myslím, že jsem se k tomu jasně vyjádřil, k těm zásadám a k tomu, jak se ty zásady eh, vyvíjejí. Eh, je to diskuse, kterou eh, mm, můžeme mít někdy jiný, protože eh, to rozhodně na to nestačí pět minut. A k SNCF, tedy k těm francouzským železnicím, my jsme rozhodně nepožadovali změnu právního statutu, pane poslanče. Komise nic takového nežádala. A je to samozřejmě veřejný dopis, to je dopis, který já jsem ho ně, musím říct, neznám, protože ho podepsala ještě předchozí komise v posledních dnech svého období, ale Eh, rozhodně eh, se objevil v tisku a rozhodně tam nejde o požadavek změny právního statutu společnosti. My nemáme eh, žádné požadavky v takové oblasti, nemůžeme přece měnit právní formu společnosti. Je potřeba, aby člověk byl neutrální. Je úplně jedno, jestli je to soukromý nebo veřejný nebo státní podnik. A pokud jsou podniky, které mají státní záruky, a podniky, které nemají státní záruky, tak to vytváří problém pro eh, hospodářskou soutěž. Jste to vy společně s radou, kdo rozhodl, že v oblasti železnic je potřeba podniknout eh, nebo provést liberalizaci. A pokud ta liberalizace je v souladu eh, s privilegovaným postavením, tak je možné vést veřejnou diskazu o tom, jestli je možné podporovat takový způsob liberalizace. My chceme, aby to rovné postavení bylo zajištěno u státních záruk. A to si myslím, že je naprosto možné. Eh, ať už je to akciová soukromá společnost, nebo akciová veřejná společnost, nebo státní společnost, eh, to je úplně jedno. Eh, my máme ve Španělsku soukromé banky a potom máme takzvané spořitelny, které mají kašas, které mají úplně zvláštní statut a fungují jinak než soukromé společnosti, ale potom musí mít na trhu rovné postavení, protože jinak bychom tím neposloužili veřejným službám nebo eh, spotřebitelům nebo vůbec čemukoliv, ať už tady v bankovnictví nebo na železnicích. Děkuji, Annie. Já mám dvě velmi krátké otázky. Způsob, jakým funguje posuzování těchto věcí v Evropě, tady byly určité pochybnosti o tom, že ratingové agentury se stávají čím dál důležitějšími a přitom je jich velmi málo a čím dál tím méně v Evropě což vede, eh, si myslím, také k problému v oblasti hospodářské soutěže, protože neexistuje dostatečně konkurenční prostředí. Máte nějaké studie, které by hovořily o dopadech tak malého počtu nebo takové koncentrace ratingových agentur v Evropě? A za druhé, týká se to protimonopolní a eh, eh, legislativy legislativy v oblasti fúzí. Víme, že v některých zemích to může vést k převzetí nebo k fúzi bank a e, v tom důsledku k monopolním praktikám takových e, sloučených podniků. Myslíte si, že to je vývoj, který e, by měl vést k obavám a jestli je možné nějak efektivně zastavit takový vývoj? Děkuji. Mě projektem ratingovým agenturám. My se snažíme dobře regulovat. A podle mého názoru by regulace měla být plošná, spíše než aby docházelo k jednotlivém aplikaci těchto pravidel. Jež minulém eh, volebním období se i parlament vyjadřoval k hlavním zásadám v oblasti ratingových agentur, registry, zabránění konfliktu zájmu a další zásady. Komise přislíbila, že ve vhodném okamžiku předloží návrh, který by vedl ke vzniku evropského orgánu, který by dohlížel na ratingové agentury. Ale já si nemyslím, že to je problém hospodářské soutěže jako takové. Myslím, že v minulosti došlo k řadě chyb, pochybení, ale eh, nemyslím si, že to je problém hospodářské soutěže, že spíš je to problém neschopnosti. Někdy samozřejmě je restrukturalizace bank nezbytná nebo fůze eh, bank nezbytné. To může pomoci eh, ozdravení banka. Například v Belgii, to je velmi známý příklad bankovní fuze, který byl úspěšný, ale já si opravdu nemyslím, že by eh, ve většině zemí bychom eh, si měli dělat velké starosti s eh, proti monopolními, prak- s monopolními praktikami. Samozřejmě si můžeme dělat různé obavy o tom, jak fungují finanční trhy a systémy dohodu a tak dále, a nemyslím si, bychom si měli dělat obavy s monopolních praktek. Myslím, že když se podíváme na obrovskou koncentraci bank eh, ve Spojených státech, tak tam je to mnohem eh, horší. U nás máme tři kritéria. A máme u nás 25 velkých bank, nebo 25 těch velkých bank v Evropě, jinak banky, sam, bank jsou samozřejmě stovky v Evropě. Eh, a já si myslím, že v příštích letech eh, eh, z titulu efektivnosti bude docházet k převzetím a k fúzím. A já si nemyslím, že tady existuje nebezpečí, že by docházelo ke zneužívání dominantního postavení na to. Myslím, že samozřejmě eh, bude muset řešit jiné velmi vážné problémy. Vicky? Thank you very much. Děkuji. Pane komisaře, je strašně dobré, že spojujete eh, politiku hospodářské soutěže i s růstem a také, jak eh, si uvědomujete, že ta věc je velice citlivá. Abychom dosáhli růstu, je třeba také investovat a eh, tady je velký konsensus průřezu všech stran v této místnosti a těšíme se také z této hlediska na směrnici. Ve Spojeném království eh, eh, Úřad pro hospodářskou soutěž nedávno prohlásil, že bude eh, zkoumat, jaké ty poplatky účtují investiční banky, když se chystají investovat. Děláte také nějakou takovouto studii. A pokud neexistuje dostatečná konkurence mezi cenami, mezi náklady, je to možná proto, že tady v investičním bankovnictví a na tomto trhu máme příliš málo konkurentů. To by mě zajímalo. A pak další věc, jako já, já jsem tady teprve začala pracovat a zase byl eh, velký konsensus mezi stranami, co se stane, s tím poplatky o bank. Já mám pocit, že to zůstává na účtu komise až do konce finančního roku a teprve, když se to nevydá, tak se to vrátí členským státům, ale než to dostanou členské státy eh, zpět, tak se zapomene, za co ta penalizace byla. Vzhledem k tomu, že členské státy většinou mají velká fiskální omezení, bylo by možné, aby ty členské státy tyhle peníze dostávaly zpět rychleji. Já se eh, snažím eh, přijít na to, jak to tak udělat. Ale skutečnost, eh, abych začala od té vaší druhé otázky když komise rozhodne o penále a pokud je proti tomu odvolání, tak musíme počkat. Ty peníze se tady musí držet pro případ, že by nakonec soud snížil penále a pak se samozřejmě ty peníze nebo alespoň část vrátí společnosti. Pokud soud ale eh, odsouhlasí stanovisko eh, komise nebo není odvolání, tak na konci roku by se měly ty peníze vrátit do členského státu. Ale přece jenom bych si rád trošku peněz tady nechal, protože eh, ta práce se odvedla zde, nicméně pravidla jsou pravidla, je třeba je dodržovat. První otázka, já přesně nevím, ale eh, rád bych si to eh, vyříkal, rád bych se zeptal tedy úřadu pro hospodářskou soutěž ve Spojeném království, co konkrétně vyšetřuje. My máme běžící případy zde, nebo jak víte, byly určité kauzy a zase se objevují ale e, jsou to takové multilaterální e, poplatky, směné poplatky, týká se to kreditních a debetních e, karet, je tady dohoda mezi Mastercard a Visa a zase jsou to věci, které se pořád ještě došetřují, týká se to kreditních karet a situace v žád... rozhodně se teď nevyřeší všechny problémy, které máme s poplatky, ať už se to týká karet nebo jiných bankovních eh, převodů a jiných bankovních operací. A jeden z nejdůležitějších prvků, s nimiž máme co dělat, nejenom z hlediska hospodářské soutěže, ale budeme to řešit i v dalších letech, a to i ve spolupráci s Michelem Barnierem, je SEPA, to znamená Evropský platební systém. To by se mělo udělat, to by z toho bychom měli dosáhnout. A já eh, jsem poslal eh, Micheli Bernierovi k tomu dopis a ona to okamžitě kladně odpověděl. Takže my spolupracujeme a snažíme se přijít na to, proč tento systém SEPA ještě není zaveden, jaké překážky tomu brání, jak je překonat, zda je to otázka hospodářské soutěže nebo regulatorních opatření, jako je tomu v některých oblastech autoregulace, samoregulace, je způsobem, jak postupovat vpřed, ale není to zase ten nejrychlejší způsob, jak se dopracovat žádoucího výsledku. Takže my na tom pracujeme a eh, zkrátka eh, to o čem vy hovoříte, není přímo otázka platebního systému, ale co se týká poplatků v bankovním sektoru vůbec, tak to je zajisté věc velice zajímavá. V některém případě eh, je to věc nástrojů hospodářské soutěže, aby to řešili, jindy se to řeší eh, nástroje na ochranu spotřebitelů a několik úřadů pro hospodářskou soutěž v členských státech to řeší na národní úrovni, protože systém v zásadě není přeshraniční, ale pokud pokročíme ke skutečnému evropskému platebnímu systému, pak budeme muset eh, tohleto řešit i na evropské úrovni. Já tedy mám jenom rychlou otázku na komisi, protože sedm poslanců pořád ještě chce položit otázku a nám zbývá pouhých pět, eh, deset minut. Myslíte si, že to zvládneme, když bychom to seskupili? Ne. Tak, eh, když to, čili, teď budeme mít dohromady... Thomas ty dotazy. Ähm, Děkuji, pane komisaři. V mnoha oblastech Evropské unie jsme zažili, že občané eh, jak si nechápali naše opatření nebo nepodporovali je takové ty eh, ochranné deštníky. Bylo řečeno, že to je pro podniky, pro velké podniky nebo pro banky a malé a střední podniky z toho nic nemají. Uh, Eh, a říkáte, že fuze bank, to no, není to, oč tady běží, ale tady je vlastně ta malá transparentnost. Není vidět, co z čeho vyplývá. A mě by zajímalo, jaká opatření chcete přijmout pro restrukturalizaci bank. Eh, budou ty univerzální banky, které budou naposkytovat všechno, vůbec ještě možné eh, z důvodu hospodářské soutěže? A potom otázka hospodářského, hospodářské vlády. Ministři v této oblasti se často setkávají o víkendech, mají velký spěch, nejsou, velmi rychle to všechno rozhodují. A jaká by byla alternativa? Eh, někdo, kdo by někde byl zodpovědný za tuto oblast, plus třeba Oli Rehn a Michel Barnier. Mě by zajímalo, jestli tyto osoby by vytvářely evropskou ekonomickou vládu a nechaly by se kontrolovat. Myslíte si, že to by bylo řešení? Ja, eh, danke, Frau eh, ich möchte noch... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla ještě jednou vrátit k otázce eh, kolegyně Kodymáta. To je otázka k ratingovým agenturám. Vy jste hovořil že o tom, že je to problém Eh, nekompetentnosti a mně to úplně nestačí, taková odpověď. Problém je v tom, že jsou tady v podstatě tři agentury, které ovládají trh, je to oligopol a není to žádná hospodářská soutěž v podstatě. A další věc je, že ta metodika, podle které se pracuje, a to už bylo řešeno v médiích, že je to všechno nepřehledné, problematické, ale ratingem mají velký vliv na eh, konkurenční postavení jednotlivých eh, firm nebo organizací, takže proto já tady vidím problém hospodářské soutěže a proto by mě zajímal váš názor. A také pokud jde o rating států nebo státních eh, půjček, dluhopisů, tedy tady by podle mě možná bylo smysluplnější, kdyby ECB něco takového vlastně úplně opustila. Děkuji. Buenas tardes, señor comisario, bienvenido a esta comisión. Dobré odpoledne, pane komisaři, a vítám vás na zasedání hospodářského měnového výboru. Eh, ekonomická historie nás učí, že finanční krizi je třeba zejména ozdravit eh, finanční systém. A eh, pak eh, začnou zase plout úvěry, když se zotoví hospodářství. Ale není tomu tak ve Španělsku. Tam naopak došlo ke snížení úvěru, které se poskytují domácnostem, ale zejména pak eh, podnikům proč Španělsko nezvolilo systém, který používají mnohé jiné země, totiž systém, že se vyčistí eh, špatné banky od všech toxických aktiv a tím se vlastně ty ztráty stáhnou. Zatímco fond pro restrukturování vlastně ehm, poskytuje financování krátkodobě, ale není to transparentní co do ztrát. Jaké jsou ztráty? Nemyslíte si, že by komise měla zasáhnout aktivněji a vnutit Španělsku takovéto evropské řešení? Eh, děkuji nejprve na otázku pana Mana. Je velice obtížné předepisovat, jaké by tady měly být banky, banky pro všeobecné bankovnictví, malobchodní banky nebo zvláštní investiční banky. Každá země, každá ekonomická struktura a kultura má své vlastní požadavky, své vlastní potřeby a jsou tady různé precedenci, takže já bych se prostě neodvážil se do tohohle motat. Ale jasné musí být jedno, že všechny eh, finanční organizace musí být dobře regulovány pod patřičným dohledem a také rizika, která eh, ta, každá ta finanční eh, společnost na sebe bere by se měla eh, řídit příslušnými pravidly opatrnosti aby tedy nikdo nebral na sebe rizika, která eh, by pak neufinancoval. To je důležitější nerozdělovat na, společ, na podnikové banky, investiční banky, banky pro drobné eh, klienty, všeobec, banky všeobecného bankovnictví. To jsou hlavní zásady. I tentokrát, i minule ti tři komisaři, kteří mají na starosti vnitřní trh, konkurenční, konkurenci a předseda komise vlastně hovoří spolu o tom každý den. Takže my máme tady takovou, takovouto představu triumvirátu a snažíme se přesně o to, co říkáte. Hospodářské řízení si myslím, Eh, možná může být předmětem i určité závisti v některých jiných institucích ekonomické řízení. Když jsem říkal schopnost nebo neschopnost na straně e, ratingových agentur. Já jsem chtěl říci, že spíše se jedná o otázku regulování. O to tady v první řadě jde. A také tento parlament, stejně jako rada, již regulují určité aspekty ratingových agentur a z, z iniciativy komise budete regulovat i další aspekty činnosti ratingových agentur a to je velice důležitá a cená cená věc. Co se týče ratingu z, pro, z, z, důvodu, z, z hlediska státních obligací, a jakým způsobem um, hodnotí, jaký, jak to dělají ratingové agentury vůči státním obligacím. Na to já mám svůj názor, ale jedna věc se mi nelíbí totiž ty trhy, kde se nakupují a kde se obchoduje s těmito cenými papíry, primární i sekundární trh, vždycky eh, musí mít eh, důvěru, musí to být důvěryhodné, musí tady být eh, solventnost. A to je velice důležité z hlediska investorů, když se jedná o mm, investice do těchto státních dluhopisů pak eh, ohledně eh, potřeby eh, různým způsobem hodnotit rizika, zase i v souvislosti s státními obligacemi, my bychom se tady neměli sami klamat že trh prostě rozhodne a úrovni důvěry, protože když nebude důvěra, nikomu nic neprodáte to je skutečnost, kterou se musíme vyrovnat. A pan Tremosa tady říká velice zajímavou věc, ale mělo by se diskutovat spíše ve španělském parlamentu než tady ale my jako komisaře v případě Lotyšska, Finska, Irska, Španělska, kteréhokoliv státu, my se vždycky zabýváme tím, zda eh, podpůrné finanční orgány respektive jak se řeší státní pomoc, zda je to všecko v souladu s opatřeními eh, a regulatorními opatřeními, která jsme vtělili do čtyř sdělení od eh, roku 2008 do roku 2009. Teď budeme mít poslední čtyři a ty vezmeme dohromady. Ferreira, Lisa. Lisa Ferreira. Obrigada, senhora Presidente, e obrigada, senhor Comissário. Uh, Nós hoje votamos aqui o... Děkuji. Jde o stanovisko Evropského parlamentu k systému velkých bank, které musí zahájit konkurzní řízení. A tato krize vedla k tomu, že vlády, banky a občané teď mají ještě mnohem větší pochybnosti a obavy, pokud jde o velká evropská uskupení, eh, jestli je možné to tady vůbec nějakým způsobem zabezpečit a mít pod kontrolou. A tady si musíme uvědomit, že je třeba vyřešit tento problém důvěry. Můžete k tomu něco říci, něco o vytvoření nějakých mechanismů, eh, tak aby byla vytvořena větší důvěra. Je tady také to riziko, že budou rozhodovat opravdu jenom ty nejsilnější subjekty. Potom by mě zajímalo, jestli máme nějaké jistoty k tomu, že ty dodatečné náklady, které tady vzniknou pro banky, nebudou uh, přenášeny na úvěry, že vlastně eh, ty úvěry by byly dostupné za obtížnějších podmínek. Potom krize. Krize někoho posílila, někoho oslabila a politika hospodářské soutěže eh, chystá nějakou, nějaké přizpůsobení těmto okolnostem. Eh, to je opravdu brutální vývoj a bude to mít důležitý vliv na různé regiony. Chystáte k tomu něco? Thank you very much. Děkuji, pane komisaři. Já bych chtěl přejít eh, k energetickým trhům. V vaší zprávě o 93 říkáte, že budete aktivně vynucovat eh, vaši politiku. Dochází teď k sporům mezi Ruskem a Běloruskem o dodávky plynu, ale v tomto případě jeden členský stát přece Litva dostává mnohem eh, méně s prostřednictvím plynovodu Jamal, který eh, jde přes Litvu. Mnohem méně plynu tedy. To je výsledek naprostého nedostatku konkurence v eh, oblasti energií. A mě by zajímalo, co s tím komise se chystá dělat. Äh, äh, děkuji také na, äh, za včerejší prohlášení k tomu, jak se z veřejných prostředků vyplácí něco třetím stranám a já bych chtěl dnes jít o krok zpět vztah hospodářské soutěže a příslušného práva k nové Lisabonské smlouvě. Včera jste o tom hovořil pouze stručně. Máme tady spornou situaci, kde vlastně Eh, pokud je o komunální a regionální stranu z členských států, slýcháme, že Lisabonskou smlouvou a eh, těmi příslušnými protokoly dochází k určité relativizaci práva hospodářské soutěže a že právo komunálních a regionálních organizací organizovat samostatně tyto služby a realizovat je, že vlastně nyní budou mít eh, silnější postavení v této věci. A naopak z generálního ředitelství od vás vím, že jsou tady jiní, kteří si myslí, že hospodářské právo je hospodářské právo a nic se na tom nezmění, ani Lisabonskou smlouvou ne. A mě by zajímalo, jak vy vidíte eh, tuto novou situaci, eh, nový, nové postavení eh, regionálních orgánů v této souvislosti. Článek 14 Lisabonská smlouva, rámcové zákony tam je velká, velký prostor pro interpretaci. Budeme tady mít nějaké obecné zákonodárství, jak už to požaduje naše skupina léta, anebo jestli to bude uh, snaha spíše nějak udělat obecně, paušálně, anebo to bude podle sektorů, nebo tam nebude vůbec žádná úprava. A někdo tady říkal, že tam je uvedeno pouze šel. To znamená, že je to možné, ale není, není to nutné. Takže jak to tedy vypadá? Paní Krace. Já budu velmi slušná, paní předsednice, paní předsedající, pane komisaři. V nedávném interview jste hovořil o nové, nových podporách pro banky. Myslím, že jste měl napří, na mysli dva příklady. Jeden se týká Španělska, druhý Řecka. Hovořil jste o zátěžových testech a já se chci zeptat, jestli počkáte na výsledky těchto zátěžových testů a jaká rizika existují, která by mohla tento proces ohrozit a jak to souvisí s hospodářskou soutěží. Máte už nějaké reakce od bank nebo států, které se nebudou podílet na těchto nových podpůrných opatřeních? Děkuji. Nejprve paní Ferreira. Já plně souhlasím s tím, že bychom v Evropě měli mít konsistentní rámec eh, pro řešení krizí. Protože dosud eh, ho nemáme. České státy by měly mít eh, nebo mají možná do určité míry učené mechanismy pro řešení krizí, jiné to ale nemají. A v některých příkladech prostřednictvím hodnocení státní pomoci a hodnocením restrukturalizačních programů a záchranných balíčků jsme schopni eh, si udělat analýzu řešení krizí. Existuje také ekonomická studie od velmi renomovaného ekonoma, možná, že jste to někteří eh, četli, a v tomto této studii je řečeno, že by to měla být právě komise, která by měla zkoumat způsoby řešení krizových eh, situací. Ten rámec, který máme teď, asi není úplně ideální, musíme se věnovat jeho změnám. A další aspekty, eh, kde s vámi souhlasím, se například eh, týkají dohledu nad těmi subjekty, které představují systémová rizika, které jsou příliš velké na to, abychom je nechali padnout too big to fail. A já si nejsem stoprocentně jist, že by to měly být vždycky vlády nebo daní poplatníci, kteří tyto podniky budou zachraňovat. Určitě se s tím něco dít musí a měl by existovat nějaký systém sdílení břemene. My se snažíme, aby se to rozložilo spravedlivě, tedy náklady na záchranu bank. A všechny ty náklady nemohou nést pouze daňoví poplatníci. Musí to být i akcionáři, ti, kteří eh, vlastní tyto banky a kteří měli být odpovědní za jejich fungování a do míry, eh, do rozumné míry to musí být také věřitelé. I ti by měli přispět k záchraně bank, protože ale v některých případech je to kontraproduktivní, protože těm bankám nikdo nechce půjčit. Musíme vyřešit tedy problém s těmi eh, subjekty, které jsou příliš velké a zvažovat eh, nástroje, které eh, by to účinně řešili, jinak bude mít finanční systém, který nebude mít vlastní obrané mechanismy, které by bránily z opakování krize. Potom padla otázka týkající se zemního plynu, toho, že vždycky, když dojde k problémům s placením Ukrajiny nebo Běloruska, tak eh, to naruší naše dodávky, je to otázka energetické bezpečnosti. Když se podíváme, eh, jak se vyvíjela diskuze v posledních letech, tak vidíme, že jsme moc nepostoupili. Já jsem nedávno tady v Evropském parlamentu se účastnil diskuse eh, mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Souviselo to Eh, právě s touto otázkou, ale měli bychom samozřejmě přemýšlet o možnostech, jak otevřít náš trh s energiemi. A tuto diskusi musíme rozhodně vést v Evropské unii a přitom zohlednit ta opatření, která byla přijata. Mohou to být také opatření v oblasti hospodářské soutěže, potom je to také třetí energetický balíček, který byl přijat ještě za posledního parlamentu a sektorové dohody, které jež máme v oblasti plynu a elektřiny. Musíme se zamyslet také nad propojeními jednotlivých trhů a také je to otázka implementace ehm, různých strategií na ochranu klimatu. Takže těch, je to série různých věcí, které mohou přispět k řešení. A hospodářská soutěž je jedním z nich, ale eh, rozhodně je to eh, spíše souběh mnoha dalších faktorů. A ještě abych se vrátil k, k té včerejší diskuse o službách ve obecném eh, zájmu. Pokud se nepletu, tak stanovisko komise není úplně definováno s ohledem na výklad článku 14 smlouvy. Předseda komise Barroso, když eh, se ucházel o schválení jako předseda komise, což bylo na podzim loňského roku, hovořil o e, novém rámci a profesor Monty ve své studii o vnitřním trhu hovořil o možnosti využít článek 14 pro regulaci jak to je v tom článku 14 uvedeno, a podle všeho teď bude jednodušší eh, tohoto článku eh, využívat pro eh, některé sektorové modifikace, když se například podíváme na telekomunikace, na dopravu nebo na poštovní služby, tak v těchto oblastech teď bude jednodušší regulovat, než kdyby to měla být plošná regulace vztahující se na veške, celý vnitřní trh. Každopádně to musíme brát postupně. Dvě zásady jsou v tomto smyslu důležité. V Lisabonské smlouvě, jakož i v předchozích smlouvách, jsou obsaženy zásady související s hospodářskou soutěží. Politika hospodářské soutěže se nemůže omezovat pouze na aspekty velikosti, ale také na otázky státní pomoci. Když se podíváme na kritéria, která umožňují nebo zakazují státní pomoc, tak by nemělo být rozlišováno z titulu velikosti společnosti. A když se podíváme na veřejné služby v obecném zájmu, tak tam je ve smlouvě výslovně zmíněna zásada, která říká, že tady z Bruselu nemůžeme určovat, co je ve členských státech považováno za takovou veřejnou službu, protože tradice a systémy se liší, tím bychom ignorovali demokratické tradice eh, členských zemích. Víme, že ty výchozí body jsou velmi rozdílné. Máme samozřejmě společné zásady, společné hodnoty a tak dále, ale nemůžeme eh, nařizovat, eh, co představují tyto služby. Musíme akceptovat rozmanitost této oblasti. A zase v oblasti hospodářské eh, politiky by naším klíčovým nástrojem měla být ustanovení eh, hovořící o veřejných eh, složbách, což je článek 106, dále je to článek 14 a protokol 16, články 106 a, a další o tom hovoří poměrně jasně a my je budeme využívat eh, v každodenní praxi. A ještě k eh, otázce paní Kraca. V tom interview, o kterém byste se zmiňovala, to bylo v německých novinách, já e, německy nerozumím, takže nevím, co přesně jste tam četla, ale vím, co jsem říkal. Když jsem mluvil o španělských a řeckých bankách, tak jsem říkal následující věc. Jsou banky v Británii, v Irsku, v Belgii, v Německu a tak dále. Ten seznam je nekonečný. A jsou to banky, které již obdržely eh, značnou státní pomoc na rekapitalizaci. Nicméně k tomuto procesu ještě v Řecku nedošlo. došlo k pomoci eh, s likviditou, ale rozhodně ještě došlo k kapitalizaci. A ve Španělsku se teď eh, začíná zavádět eh, rozhodnutí, které by mělo umožnit postavit některé finanční ústavy opětovně na nohy, což ale nutně neznamená, že žádná španělská banka nebo spořitelná pomoc neobdrží, již několik se kvalifikuje na pomoc. Možná, že tady je určité časové spoždění. Mm, víme, že v některých zemích pocitovali dopady finanční krize o něco později než eh, jinde. Některé finanční ústavy na začátku krize eh, neutrpěly stejné ztráty jako jiné banky, nicméně s postupem té krize eh, došlo ke změnám a v Řecku ten proces probíhal trochu jinak. Když se podíváme na ten záchranný balíček pro Řecko, související s zadlužením, tak těch 110 eh, miliard eur, které byly přislíbeny, obsahují eh, určitou podkapitolu 10 milionů, které mají jít eh, se stabilizační rezervy, které by měly jít na pomoc bankám. Myslím, že jsem to teď španělsky, jsem to říct mnohem jasněji, než se to objevilo asi v té Němčině. A ty zátěžové testy souvisejí eh, do, s hospodářskou soutěží do té míry, že až budou zveřejněny jejich výsledky, tak eh, se vyjasní potřeba rekapitalizovat tyto finanční ústavy, které budeme se proběhnout prostřednictvím trhu, buď soukromého, nebo pokud nebudou žádní soukromí investoři, kteří by k tomu byli ochotní, tak jinak. A víme, že i veřejnost může být investorami, anebo veřejný sektor, a my budeme muset potom monitorovat státní pomoc, která by byla takto vynakládána. Děkuji, pane komisaři, i za to, že jste se zdržel o něco déle. A Myslím si, že tím se dostáváme ke konci našeho zasedání. Příště se sejdeme ve tři hodiny v pondělí 28. června. Děkuji vám.